Colleagues. Tak kolegové, zahájíme. Jsme u bodu 8 našeho pořadu jednání. Hlasování o jmenování předsedy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou SGAP. Včera se konalo veřejné slyšení, následně hodnocení in camera, hodnocení pozitivní a nyní završíme proces hlasováním na základě návrhu rady jmenovat jako předsedou SGAPu pana Martyho Hetemekyho, Rád bych eh, požádal kolegy o hlasování. Budeme hlasovat eh, aklamací. Kdo je pro jmenování pana Hetemekyho? Kdo je proti? Zdržel se? Hlasování je příznivé. Blahopřejeme panu Hetemekymu. A není bod 9. Ekonomický dialog a výměna názoru s Pierrem Moskovisem, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti k návrhům rozpočtových plánů členských států eurozóny. šestnácti členským státům eurozóny a přeskumu nařízení two pack na základě dokumentu, který byl předložen, ale také ve světle ohlášeného sdělení komise o optimálním využití flexibility, o kterém dnes hovořili místo předseda Dombrovskis a komisář Moskovisi tom smyslu, že bude předloženo sdělení v lednu a také výroční průzkum růstu, jakožto jasná ekonomická politika a strategický rámec a také jasný názor na návrh rozpočtových záměrů. To je nedílná součást tohoto přístupu jak již zaznělo. A nyní pan Moskovici se pokusí prohloubit toto téma a ukázat nám přístup komise při projednávání rozpočtových návrhů. kdy přecházíme z důrazu na konsolidaci k neutrálnímu rozpočtovému postoji. A to je jedna z otázek, která určitě bude zajímavá pro diskusi. Druhou bude samozřejmě situace jednotlivých členských států, kdy eh, žádný členský států se neocitl v situaci závažného neplnění, ale některé neplní a Kromě toho je tu významná úloha závazku týkajících se splnit strukturální reformy, což je potenciálně zajímavá souvislost s fiskální politikou a ekonomickou politikou. Snaha o vytvoření soudržnosti mezi těmito prvky, takže zajímavý námět k diskusi a dávám slovo komisaři Moskovi. Mu děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážné poslanky, vážní poslanci. Právě jsme vedli zajímavou debatu s kolegy Valdisem Dobrovským, Marianne Tyson a mohli jsme nastínit celkový rámec k eh, určité konzistentnosti a nyní chci hovořit o stanoviscích z minulého týdne společné rozhodnutí Valdy Dombrovskise a mě o návrzích rozpočtových plánů členských států eurozóny. Metodologicky bych chtěl jasně rozlišit mezi dvěma postupy, které souvisejí, ale které jsou na sobě nezávislé. Za prvé, příprava následujícího roku. To je postup vycházející z TUPEKu, kdy v reálném čase sledujeme návrhy členských států a to děláme tedy vyhodnocením návrhu rozpočtu na 2015 a jak řekl pan předseda, některé návrhy nebyly zamítnuty do konce října z důvodu vážné nerovnováhy. Jarky Katajnen, který to měl na starosti, což však neznamená, že zcela dodrželi pakt růstu a stability. Takže jsme v další fázi celého postupu. Druhý postup řešit minulost. A to je někdy složitější, zejména u některých členských států, je třeba vyhodnotit eh, kroky a dopady v roce 2014 v kontextu postupu pro nadměrný deficit a tak budeme postupovat až do března 2015. A nyní se vrátím konkrétně k dopadům pro nadměrný deficit. O tom se bude jednat později, tedy u tří zemí, u Francie, Itálie a Belgie, Komise projedná na začátku března 2015 jejich situaci z hlediska paktu stability a růstu. Učiníme tak ve světle několika skutečností, tedy plnění rozpočtu 2014 a budem, je třeba se ujistit o konkrétních krocích, o kterých jsem hovořil. Za druhé, z hlediska dokončení finančních zákonů pro 2015 tam je třeba se zabývat tím, zda strukturální úsilí je dostatečné. A za třetí, z hlediska strukturálních reform ohlášených úřady ve svém dopise komisi, což bylo zveřejněno a je to k dispozici, a současně s tím také naše stanovisko. Připomenu, že tyto členské státy se zavázaly na nejvyšší úrovni exekutivy, tedy hlasem svých premiérů, aby schválili a provedly strukturální reformy pro růst na začátku roku 2015, které budou mít dopad na potenciální růst, ale pso facto také na veřejné finance střednědobě a jejich udržitelnost. A z našeho hlediska, a budeme možno, mít možnost o tom jednat, tento přístup zajistí konzistentnost a důvěryhodnost vůči jednotlivým pravidlům. A tady to říkám zcela rozhodně. Komise bez zbytku aplikuje pravidla na členské státy, kterých se to týká. A na druhé straně jsme nechtěli přijmout eh, unálená rozhodnutí, která by byla rozporována. A to se týká roku 2014, kde zatím nemáme úplná čísla. Komise 16 členským státům dává názor o rozpočtu na rok 2015, než bude definitivně schválen národními parlamenty. A tady bych chtěl uvést vlastně celou situaci. Výsledek naší analýzy je jasný. Máme tu několik skupin. Pět zemí, které jsou v absolutním souladu s pravidly paktu. Je to Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko a Slovensko. V Německa je to v souvislosti s tím, o čem jsme hovořili, mechanismus časného varování pro ekonomickou nerovnováhu. Je tu významná rozpočtová marže, potřeba investic a nízké úrokové sazby umožní navýšit veřejné investice. Čtyři země, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Finsko, předložili návrhy, které jsou celkově v souladu. Máme za to, že návrhy sedmi zemí, Belgie, Španělsko, Francie, Itálie, Malta, Rakousko, Portugalsko představují riziko nesouladu. A plány Španělska, Francie a Portugalska vyvolávají rizika z hlediska postupu pro nadměrný deficit. Zejména u Francie, informace, které máme v této fázi, dávají najevo, že tato země snad nepodnikla dostatečné kroky v roce 2014 a hrozí, že nebude v souladu s pravidly u korektivní části paktu stability a růstu. Takže to budeme sledovat eh, speciálně. Belgie a Itálie jsou v situaci odlišné, protože jsou v preventivní části paktu, eh, hrozí, že by nedodrželi, to je to je pravidlo týkající se veřejného dluhu. To je velmi náročné pravidlo z hlediska situace v eurozóně, pokud jde o růst a nízké infla- investicích. Tedy vyzýváme úřady 11 zemí, aby v rámci národních rozpočtových postupů podnikly příslušné kroky, aby zaručili soulad rozpočtu 2015 s paktem stability a růstu. To je zhrnutí našeho stanoviska. Nad rámec stanovisek k návrhu rozpočtu také předkládáme naši analýzu situace a rozpočtové výhledy v eurozóně jako celku, včetně orientace agregované rozpočtové politiky. Chceme posílit vlastní dimenzi eurozóny, pokud jde o politiku a rozpočtový dohled. A když se snažíme vést tyto makroekonomické politiky v tomto kontextu, tak ten celkový pohled je nezbytný. A co nám říká ten celkový pohled? Draft budgetary plans ukazují pokles a v oblasti eurozóny po poklesu na 3% HDP v roce 2014. Agregátní deficit eurozóny má poklesnout na 2,6% v roce 2014 a, a 2,2% v roce 2015 agregovaný dluh v roce 2015 má zůstat neměný oproti hodnotám, které jsme odhadli pro současný rok, na 92,5 HDP. A díky minulému úsilí, a jak už jste řekl, pane předsedo, neutrální agregovaná fiskální politika se jeví jako vhodná v současnosti a tím je vytvořena rovnováha mezi udržitelností a požadavky na udržitelnost vzhledem k vysoké míře dluhu a cyklickým obavám vzhledem k nízké inflaci a nízkému růstu. A to se týká také eh, omezení měnové politiky. Avšak hodnocení plánu potvrzuje, že několik členských států budou, nebudou plnit své požadavky z hlediska HDP a jiné budou zase překračovat své cíle. A pokud chceme zachovat celkovou neutrální fiskální politiku, když některé členské státy chtějí splnit své cíle v oblasti HDP, bude nezbytné opravit fiskální aspekty. Tudíž situace zdůrazňuje abychom provedli koordinaci naší ekonomické politiky a splnili investiční plány pro Evropu, což bylo předloženo 26. listopadu. To se týká také stanoviská celkové hodnocení. A není několik slov k jiné věci, kterou projednává váš výbor, a to je tedy Economic Governance Review. V minulém týdnu komise schválila sdělení o hodnocení uplatňování sixpacku a tupeku, takzvaný Economic Governance Review a ekonomická a finanční krize ukázala velké slabiny v původní ekonomické a měnové unii a paní Beres na to poukázala v pracovním dokumentu o Economic Governance Review. Kroky, které byly podniknuty, byly pozoruhodné, zejména ve srovnání s tím, co bylo považováno za proveditelné před několika lety. Eurozóna byla značně povzbuzena eh, a vytvořením firewallu ESM pro finanční stabilitu, vytvořením bankovní unie, abychom řešili fragmentaci na finančním trhu, ekonomickým řízením, které má posílit koordinaci ekonomických politik, sixpack a twopack vedly k posílení eh, rozpočtového dohledu v rámci Paktu stability a růstu, rozšířením působnosti dohledu, abychom zahrnuli zejména makroekonomickou nerovnováhu v regionu, protože příslušné země měly problémy s ekonomickou stabilitou. V souladu s eh, právní požadavky pro jednotlivé součásti legislativy komise provedla přehodnocení těchto nástrojů a široce za to ustanovení pro hodnocení vyhodnocuje efektivitu nařízení, za druhé, do jaké míry e, pravidla přispěla k pokroku a užší koordinaci ekonomických politik a za třetí, do jaké míry pravidla přispěla k udržitelnosti ekonomické konvergence. A z důvodu omezeného časového prostoru vstupu v platnost, zkušenosti s uplatněním nového systému ekonomického řízení jsou omezené ale řada specifických nástrojů, například postup pro nadměrný deficit, jsou zatím nevyzkoušené. Kromě toho systém byl uplatněn ve specifických ekonomických podmínkách během vážné krize. A z těchto důvodů eh, uznáváme, že tento přehled se obrací dozadu, je stručný a soustředuje se na nové nástroje a pojednává odděleně na fiskální dohled, makroekonomickou nerovnováhu a rámec pro zkušenosti jednotlivých zemí, které se týkají zejména finanční stability. Ten přehled zdůrazňuje některé úspěchy pravinci z reform Sixpack a Tupac a prohloubil ekonomické řízení a přispěl k dosažení pokroku, pokud jde o fiskální konsolidaci a korekci makroekonomické nerovnováhy a jak se také ukázalo při první výměně názorů s výborem Ekon 1. listopadu, je tu stále prostor pro zdokonalení. A souvisí to zejména s komplexností systému a překrývajícími se nástroji a složitostí některých konkrétních eh, nástrojů, například eh, SDP. Složitost může vyvolat komplikace, pokud je o realizaci a přehled také má zajistit přivlastnění si politické snahy v jednotlivých členských státech, pokud jde o provádění reform v rámci MIPO evropského semestru. A přehled také zdůrazňuje zapojení jednotlivých subjektů a parlamentu, abychom zvýšili odpovědnost náš systém ekonomického řízení může dosáhnout plného potenciálu pouze, pokud eh, dosáhne toho, že jednotlivé subjekty se zapojí a přivlastní si tento proces a instituce by měly zajistit také legitimit, demokratickou legitimitu a rozhod, přerozhodování komise tedy, eh, a tím skončím, komise považuje ten dokument hodnocení a přehledu jako začátek dialogu a jako vhodnou cestu vpřed v následujících měsících a v tomto duchu jsem se sešel se spravodajskými spravodaji těmto otázkám a chci zde ukázat eh, naši otevřenost eh, projednávat tyto otázky v Evropském parlamentu a těším se na vaše názory a stanoviska ve výměně názorů abychom měli skutečně dvoufázový postup, nejdříve zprávu, kterou můžete považovat za faktickou či příliš úzkou a potom širší sdělení a představím, které plně připravené k něčemu takovému. Děkuji mnohokrát. Ani dám slovo prvnímu řečníkovi. Máme pětiminutové sloty pro otázky a odpovědi. První místo předseda. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaše vysvětlení. Eh, mám několik otázek, eh, které si nechci nechat pro sebe. S přísněním sixpaku a dvojpaku zde máme jasný postup prosazený proti vůli parlamentu. Postup, který je nyní automatický a to jsme udělali proto, že e, e, jsme chtěli, aby se na dodržování pravidel prostě trvalo. Ten původní pakt stability e, trpěl tím, že členské země si pravidla interpretovala. No a jinak já jsem si Sixpack a Tupek eh, pročetl a nikde tam není napsáno, eh, že ten termín je vždycky březnový pro eh, běžný rozpočtový rok. A prostě opět tady bylo nebo došlo k si změkčení pravidel, ale to tedy eh, by tak nemělo být, prostě, hm, eh, že budeme neustále něco změkčovat. Dále jsme počítali s posílením toho preventivního ramene, abychom se nedostali na šikmou plochu. Ale zase eh, u té další debatě mm, se to mm, zdá se opět změkčuje. Mm, no, opět, eh, k čemu nám pomůže přísné pravidlo, když nakonec nebude vymahatelné. Čili skutečně bych byl rád, co, rád bych věděl, co chcete udělat to, aby se pravidla, která se jednou přijmou, eh, nezměkčovala. Otázky pana Ferbera jsou velice široké a e, e, možná já budu hovořit konkrétněji e, a budu se snažit precizovat tyto široko formulované otázky. Řekl bych, že je třeba tady to říci jasně. Komise ve svých stanoviscích skutečně si myslí, že e, tady se hrává svoji roli strážce smluv e, a my s pan Dobrovsky jsme přijali rozhodnutí, které toto respektuje. A pokud jde o některé země, tak tam jsme museli skonstatovat, že ještě nemáme veškeré podklady tak, abychom mohli se vyjádřit a vyhnout se chybám případným. Což je důvodem toho, že vlastně jsme u těch třech zemí jsme prodloužili lhůtu. Asi ty jste měl na mysli. Je to až do března 2012 a chci tady všechny uklidnit, že pokud e, ještě před sebou máme delší lhůtu, tak to nebude ztracená, promrhaná doba. Ne, to bude doba, kterou ty dotčené státy nemohou e, e, věnovat nějakým svým jakýmkoliv aktivitám. Ne, musí se respektovat pravidla a zdali byla přijata takzvaná efektivní opatření, effective actions, zdali ty strukturální reformy jsou dostatečné do budoucna a budou dostatečně produkovat růst a podporovat veřejné finance. Ještě bych doplnil, že tady eh, existuje jedna konkrétní věc a tady souhlasím a to, že tato komise nastoupila k 1. listopadu což možná trochu zkomplikovalo eh, to, jak eh, ty členské státy potom retrospektivně vezmou do úvahy celé to řízení za roku 2014. Ano, ale my příští rok začneme dříve s tímto a bude snaží korigovat rozpočet, když začneme o tom mluvit. To ne, že bych kritizoval předchozí komisi, ne, ale je to lepší, když o tom začneme mluvit v září a ne až v listopadu. A právě proto tyto lhůty byly prodlouženy a není to e, porušení pravidel, pravidla jsou dodržována a budou a je to v duchu našich pravidel, e, e, jak budeme, ta, ve kterém budeme přijímat rozhodnutí. Takže a jak říkám, žádný nástroj, žádná zbraň není předem vyloučena. Děkuji. Elisa Ferreira. Děkuji, nyní Elisa Ferreira. Děkuji vám. Mám dvě otázky. Za prvé, komise si myslím neuplatňuje legislativu v té době, v jaké máme. Já se mm, možná vzpomínám na eh, nařízení 1175. Mm, tady máme korektiv, který je eh, jaksi korektivním ramenem eh, tohoto paktu. A my v obou případech to tady máme proto, abychom se vyrovnali s mimořádnými situacemi. Eh, v okolnosti, o kterých jsem hovořila, máme tři okolnosti, které jsou zde jasně eh, zmíněny jako výjimky. Eh, podmínky, které jsou mimo kontrolu eh, země, prudký hospodářský pokres a strukturální reformy. Taky se v jednom článku říká, že se do toho nezapočítají nároky na úroky, na náklady na úroky a změny eh, v ve výdajích eh, na eh, zaměstnanost. Čili já myslím, že my jsme tady nic takového neměli a myslím si, že i dopis Oliho Réna opět zavádí, co si co v tom právním textu nebylo. Čili komise prostě neuplatňuje zákon. A mě by zajímalo, jestli s tím chcete něco udělat. A další věc, ta se týká odhadu. My trestáme ženské země za výhledy, které se potom neplní, nebo hovoříme o možných sankcích. růst pro eh, rok 2014 eh, na jaře 1,3%, na podzim 2,2%. Na Litvě a v některých dalších českých zemích eh, to bylo 3,1, na jaře 2,5 jinde. Lucembursko 1,3, jaro 2,2, podzim. A když se podíváte na odhad rozpo, eh, deficitu, když se podíváte na analýzu plateb, tedy eh, na roz, rovnováhy a eh, analýzy, tak zase tady máme jednoduše a prostě velké rozdíly v těch eh, odhadech. Čili eh, jak chcete mít eh, solidní systém s doporučeními a sankcemi, když to vypadá tak, jak to vypadá. Pokud, jde o první část komise, to není proto, aby kreativně vykládala pravidla, a tím méně je nedodržovat. A tak jsme postupovali. Otázka, kterou kladete, je otázka o flexibilitě v rámci stávajících pravidel. A já opakuji, že bude předloženo sdělení komise Valdisem Domorsk se má mnou. A to také vyplývá z mimořádných okolností, které možno vzít v úvahu. My jsme to dlouze projednávali a já vím, že existují možnosti jak v korektivní části, tak v preventivní. V obou případech máme možnosti uplatnit flexibilitu, ale e, neměli jsme za to, že v eurozóně jsme v mimořádné situaci, která by opravňovala k tomu, že vlastně budeme celý proces e, začínat od začátku a naopak nám šlo o to, abychom postupovali po jednotlivých zemích a to je zcela v souladu dle našeho soudu s literou pravidel ale to neznamená, že tato okolnost by nemohla nastat. A také pokud jde o hodnocení a výhledy, jsem si dobře vědom těch chyb, které mohly existovat. A když jsme předkládali výhledy na nastávající rok s Jirky Katajnem, tak jsme postupovali my obezřetně, abychom nebrali v úvahu příliš velké výkyvy a přílišný optimismus či pesimismus. V tomto směru sdílíme s předsedou Junkrem a s Valdisem Domotlisem pocity, že tyto výhledy by neměl předkládat komise, ale generální ředitel, tak, jak se to děje v jednotlivých zemích. Děkuji. Další řečník za EK, pan Bernd Luke. Pane předsedo, pane komisaři, já tedy eh, jsem si všiml, že vy neustále eh, zdůrazňujete flexibilitu pravidel a vlastní připravenost eh, k pružnému používání těchto pravidel. Já si myslím naopak, že byste měli být spíše přísný. Proč? Protože tato pravidla jsou nastavená na normální růst a na normální inflaci zhruba 2%. Jestliže my jsme stanovili deficitní hranici na maximálně 3%, tak eh, my také víme, že, eh, nebo počítali jsme že s tím, že ty státní dluhy se také budou e, každý rok snižovat o inflaci 2%, 2%. Jenomže dnes je to jinak. Dnes v eurozóně máme inflaci veškerou žádnou, to znamená, že dluhy se nám nezmenšují inflací. A proto je třeba používat tato pravidla. Jestliže ve zprávě konstatujete, že nové zadlužení v eurozóně v roce 2011 bylo zhruba 41 a, a teď to máme v roce 2014 jenom 3,6, eh, no tak to eh, říkáte, že je to úspěch, ale eh, neberte v úvahu to, že tady nemáme tu inflaci. Což znamená, že reálně máme zadlužování stejně vysoké jako v roce 2006. A když odhledneme od průměru a zaměříme se na problematické země, třeba jako je Francie, které mají rozpočtový deficit přes 4%, a to už eh, bude po třetí, tak vidíme, jak je to opravdu těžké. Čili ptám se, eh, nebylo by vhodnější ta pravidla interpretovat přísně místo eh, pružně? No tak především eh, bych chtěl připomnět, eh, eh, jakým způsobem a posuzujeme rozpočtové návrhy členských zemí. Zhruba tedy to porovnáváme s pravidly fiskálního paktu a konkrétně pro členské země eh, v preventivní eh, verzi eh, tedy dohledu. My se díváme na respektování všech pravých hodnot i tedy deficitu, to znamená, jsou ty 3%. A dále, pokud se pokud porušování dochází konsistentně, pak rada tedy stanoví objektivní trajektorii. Pro členské země, které jsou v korektivním režimu a mají nadměrný deficit, tak tady máme doporučení rady na korekci eh, deficitu. A tady sledujeme eh, pokrok a opět sledujeme úpravu eh, pro krátkodobou rovnováhu a eh, máme tam prostě metodiku, eh, kterou můžeme poskytnout podrobněji, ale máme tady prostě už čísla, která se v příslušných zprávách objevují. Ano, já tím chci říci, že já nejsem pro nějakou jaksi neomezenou flexibilitu a e, takže prostě máme pravidla, ta aplikujeme. A když hovoříme o flexibilitě, jako já, pan Dombrovskis, e, tak hovoříme e, prostě o sdělení, které to precizuje a a to je takzvaná flexibilita povolená těmito pravidly a hovoří se o tom, jakým způsobem ji můžeme používat. Nic více, nic méně. A to říkám tady, jinde jsem to říkal, já nejsem pro nějakou kreativní interpretaci pravidel. Ne pro nějakého tvůrčího ducha. Já nejsem proto, aby ten pakt byl eh, destruován, tak to ne ten, který musí komise aplikovat, je právě tento pakt. A za druhé jsou to pravidla, která musí být inteligentní, to znamená, musíme vzít situaci dané země, musíme vzít do úvahy i e, ty různé strukturální reformy e, realizované vládami. A případně, jak říkala kolegyně Ferreira, musíme vzít si do úvahy i jaksi situaci konkrétní země nebo celé eurozóny. A ještě bych doplnil, že otázka investice. Ehm, tak o té se hovořilo v rámci prezentace investičního plánu pana předsedy Junckera. Jak víte, zde byla přijata konkrétní eh, pravidla, která byla představena také. Komisar, já mě meine Frage überhaupt nicht beantwortet. Pane komisaři, vůbec jste mě neodpověděl. Já jsem eh, vůbec eh, neslyšel odpověď na moji otázku. Vůbec jste nezmínil slovo inflace. Já myslím, že ano, velice konkrétně jsem odpověděla na to, co jste chtěl. To znamená, zdáli komise je pro bezúznou eh, flexibilitu nějakou, bez omezení nebo ne. Každopádně eh, rád eh, slyším, že kolegu Lukeho trápí nízká inflace, stejně jako předsedu Draghiho pane komisaři. Já mám otázku, jakožto bývalá zpravodajka, k sankcím. Samozřejmě s tím, že vím, jak váš úkol je obtížný. O tom není diskuze ale jaký je právní základ pro to, abyste mohli odložit rozhodnutí? Na jakém právním základě jste odložili vaše rozhodnutí ohledně Francie na březen? Vy říkáte, že ta doba nesmí být ale promrhaná. No dobře, já jsem o víkendu jsem se dívala na to, co v roce 2003 řekl Francis Mer, náš ministr hospodářství. Ten požadoval prodloužení lhůt a já se dívám do vašeho rozhodnutí, že Francie od roku 2009 neplní pravidla deficitu. A co si myslíte? Myslíte Myslíte si, že to je skutečně otázka času? A jak může odůvodnit toto? Samozřejmě vy nechcete eh, ta pravidla tedy e, nějakým způsobem obcházet, ale teď vydáváte lhůtu zemi, která již léta a léta není schopna respektovat závazky, které přijala. No tak to je přece těžká situace. A poslední otázka. Nemyslíte si, že tak to Evropskou komisi transformujete do nějaké organizace OSN? Já to neříkám a nemyslím nějak zle. My máme komunitární systém, ve kterém má komise určité kompetence. Markus Ferber to řekl dobře, my jsme posílili. Chceme, aby to byl systém pravidel a práva a ne nějaký systém, kde komise bude eh, něco promíjet a bude to odůvodňovat dobrou vůli. Já jsem si jistá, že všichni dobře pracovali, ano, ale nakonec vaše rozhodnutí eh, bude mít stejné, stejnou hodnotu jako rozhodnutí OSN eh, při akcích na udržování míru. Pokud jsem dobře pochopil, paní Gula, kdybyste byla na mém místě, na místě pana Dobrovsky se, jak říkám, opakuji, my jsme eh, ta rozhodnutí přijali společně a pod záštitou pana předsedy Junckera, my jsme se sešli všichni tři, eh, a proto tady také. A eh, nic nás nenutilo, abychom to předložili kolegium, my jsme to tak ale udělali podle článku 6 máme tuto pravomoc přijímat tato rozhodnutí my. Aby, asi byste rozhodla jinak. Pane komisiři, já se vás osobně vás nespochybňovala. Ne, já mám na mysli celou komisi. Paní Gularde, o tom nerozhoduje kolegium, to je místo předseda Dombrovskis a já osobně rozhodujeme o těchto věcech konkrétně a informovali jsme kolegium a předsedu komise. Ten do toho samozřejmě také vstupoval. Je to rozhodnutí, které bylo přijato zcela společně, úplně po velice eh, fundovaných diskuzích. Vy asi byste byla rozhodla jinak. Já vám vysvětlím, proč my jsme rozhodli takto a já bere, odpo, beru odpovědnost na sebe. Samozřejmě, mezi námi také jsme hovořili o možnostech sankcí. My nechceme, abychom byli organizací OSN. Komise přece e, aplikuje e, smlouvy, je strašný smluv. A proč? E, bychom, proč jsme byli proti těm sankcím? Protože bychom byli museli mít jistotu, že na rok 2014, a o to jde, to je článek 126, 8 a 9 eh, smlouvy, mm, podle kterých lze zahájit řízení. Takže museli bychom bývali mít je jistotu, eh, že tedy no to nebylo za rok 2014 splněno, ale náš pocit, a tam se to uvádí, v této fázi si nemyslíme, že tato opatření byla přijata. To si nemyslíme, ale nemáme jistotu, že nebyla přijata. A teď si představte situaci, že po těch, ko, po, po, těch, po těch komplikovaných výpočtech bottom-up a top-down jsou dvě. Takže my budeme konstatovat, že z nějakého důvodu a tady eh, samozřejmě uklidňuji pana Loukého, také, nás to, eh, také nám to leží na srdci i investice těch místních samozpráv také. A kdyby tedy ta opatření byla bývala přijata, tak jakou důvěru potom by měla komise, kdyby přijala e, nějaké sankce předtím, než znala definitivní čísla. A proto, to je důvod naše rozhodnutí, proč jsme tedy prodloužili tu lhůtu o tři měsíce, právě proto, že jsme neměli definitivní čísla po ruce. A tuto dobu jsme tedy prodloužili, ale nejsme OSN. To nemusí, nemůže být promrhaná doba ani pro komisi, ani pro ty dotčené státy. A e, takže samozřejmě, pokud se připustí, že nebyla přijata opatření, pokud se to zjistí, pokud se zjistí, že e, ta, ty strukturální reformy byly nedostačující, pokud se zjistí tedy, že nebyly dostačující ty reformy, tak potom samozřejmě, až přijde správný okamžik, tak Evropská komise na začátku, na začátku března eh, tedy přijme eh, veškerá opatření, včetně sankcí případně. A naše kroky jsou úplně v souladu s pravidly a mm, mm, mm, takže samozřejmě, ale my nemůžeme přijímat definitivní rozhodnutí na základě provizorních čísel a sankce, to přece eh, samo o sobě neznamená kredibilitu, důvěryhodnost. Důvěryhodnost znamená, že musíme se opírat o fakta. A eh, eh, duch našich pravidel není takový, že sankce bude norma. Ne, ne. A my nejsme OSN, my jsme komise. A my chceme vždycky přesvědčovat státy, aby se reformovali, aby plnili výsledky. O to tady jde. A mm, sankce pouze tehdy nastoupí, až jsme je nepřesvědčili. Ano, sankce existují, lze je přijímat eh, a když eh, je třeba je přijmout, tak se přijmou. To uděláme, ale chci, aby všichni pochopili, že když lze se vyjmout sankcím, tak je to vždycky lepší. Přece vždycky je lepší konstruktivní dialog. Doufám, že se vás přesvědčil. Já jsem byla pravdajkou pro sankce, takže mi to nebudete vysvětlovat, ale eh, jak to, že potřebujete více času na posouzení definitivních čísel Francie a Itálie a máte za to, že u ostatních zemí máte ty definitivní čísla, tak je nemáte, takže je potřeba hodinky zastavit prostě současně. U ostatních zemí problém není. Ta čísla jsou dostatečně výmluvná. U Francie to tak není. A tak jsme měli za to, a ani vy nemáte definitivní čísla za 2014. u pana Ferbra, kdyby to všechno začalo dříve, kdyby jednotlivé země eh, eh, Katajna na to odpovídal byl na komisi. Já jsem o tom mluvil, eh, já neobvinuji minulou komisi, já vím, jak probíhal dialog s jednotlivými vládami, včetně francouzské a italské vlády. Děkuji, pan Biega za GUE. Souhlasíme s paktem stability a s procesem evropského semestru. Je to svěrací kazajka, která neslouží diverzitě jednotlivých eh, států. Je to parní válec na suverenitu členských států a právo rozhodovat o budoucnosti. Je to svědectví o nedemokratickém charakteru Evropské unie a asymetrii, která vládne mezi jimi členy. Když eh, Francie a Německo v roce 2003 a 2004 překročili pravidla paktu, tak byl suspendován, byl přerušen. A platí to i pro další země. 24 států se ocitlo v procesu nadměrného deficitu. 11 zemí ze 16 v eurozóně nedodržuje pravidla. Aha. Co se nedaří? Je to vina pravidel, anebo je to situace v těch zemích, že země se dostávají mimo legalitu. A připomínám zásadu, že my nesouhlasíme Tady nejde o učebnice liberální ekonomiky a nemělo, neměly by se nutit jednotlivé státy, aby dodržovaly eh, příslušná pravidla. V souladu s touto zprávou, kterou analyzujeme, vidíme, že země eurozóny rostou méně než země mimo eurozónu a také mají větší dluh. A tyto zprávy nám také říkají, že deficit narůstá a pokud jde o deficit je pod třemi procenty. A je možno si klást otázku, zda skutečně jdeme správným směrem. Pokud jdeme správným směrem, tak proč neroste ekonomika? Pokud se věci zlepšují, tak bychom měli být na rostoucí křivce, pokud jde o oživení. Ale výhledem je pouze stagnace. Tak eh, nezaslouží si ta čísla jinou úvahu? A že možná politika škrtů ohrožuje ekonomický růst? A neznamená to, že bychom se měli vážně zabývat nutností spružnit eh, pravidla paktu zejména co se týče veřejných investic. Nebylo by možné vytvořit předpoklady, aby veřejné investice skutečně mohly být mimo uh, účty, které představují deficit. A státy by se měly podílet na tom slavném investičním fondu. místo toho, abychom neustále pracovali s finančním inženýrstvím, máte pět minut na otázku a odpověď. Skončím touto myšlenkou. Neměli bychom upřednostňovat veřejné investice a vytvářet podmínky, aby tyto investice mohly skutečně být orientovány k národním perspektivám. Já budu stručný, protože mám málo času. Uh, a pan Vegas eh, vyjádřil nesouhlas a mohu tedy tyto rozdíly jen potvrdit jako evropský komisař, ale také z osobního přesvědčení. Já se plně hlásím k pravidlům paktu, jak existují a umožnila nám pravidla snížit některé nerovnováhy a jsem přesvědčen, že boj proti veřejným deficitům a dluhům je bojem, který by měli Eh, sdílet všichni bez ohledu na naše politické přesvědčení. Politika, eh, ekonomika, která se zadlužuje, se ochuzuje. A stejně jako u flexibility, já opakuji to, co jsem říkal. A pokud působíme v oblasti flexibility, tak je to v rámci těchto pravidel. A neměli bychom eh, zde postupovat příliš kreativně nebo nemoudře. A to je také základem plánu Žona Kloda Junkra. To říkáme jasně, kdyby se některé státy rozhodly se podílet na kapitálu Strategického fondu pro investice, tak by to nebylo započteno do výpočtu jejich deficitu a dluhu. Thank you. Now for the green, Mr. Děkuji, pan Ernest jsem za zelené. Děkuji, pane komisaři. Pokud jde o revizi eh, španělského rozpočtu, vyvolalo to velký poplach. Neříkám, že za to nemůže španělská vláda v oblasti eh, deficitu a, a eh, rozpočtu, ale žádat další škrty vzhledem k vážné sociální krizi v mé zemi, to je velmi neodpovědné. Zřejmě víte, pane komisaři, že máme 750 tisíc domácností bez jakéhokoliv příjmu. Dávky v nezaměstnaní klesly o 10 miliard. 50% nezaměstnaných nedostávají žádné dávky. Vy říkáte, že Španělsko se musí snažit v boji proti nezaměstnanosti a v současnosti rozpočet na politiku zaměstnanosti klesl v posledních letech o 34%. Moje otázka je jasná, pane komisaři v žádosti o snížit deficit o 0,4%. Analyzovali jste sociální dopady? Provedla komise tuto analýzu a analyzovali jste dopad na ekonomický vývoj? Eh, čtvrtletní růst byl nižší než v minulosti, zpomaluje naše ekonomika. Analyzovali jste dopad těchto opatření, protože, jak jste správně řekl, pane komisaři, existuje tu jistá flexibilita, která, kterou je možno uplatit. Vy jste to nemuseli požadovat. Odpovězte na to, pane komisaři, jaký je váš názor na fiskální reformu španělské vlády, která bude mít dopad na příjmy o 9 miliard méně. Zdá se vám to vhodné? Odpovězte i na tuto otázku. A konečně, pokud jde o Junkrova pokud je o Junckerův plán, mám konkrétní dotaz. Předseda Juncker ohlásil, že příspěvky do fondu členských států nebudou vzaty v úvahu, bude tu určitá flexibilita. Jsou ty příspěvky kapitálové, nebo jsou to příspěvky také, pokud jde o nákup eh, obligací EIB? Eh, e to není obsaženo ve sdělení, odpovězte mi na to. Dobře, pokud jde o španělský rozpočet, Španělsko patří do zemí, se kterými dále jednáme a hrozí zde nesoulad s paktem. Uh, Eh, vy víte, že Španělsko má určitou lhutu pro úpravu nadměrného deficitu do roku 2016. Pro 2014 my si myslíme, že deficit bude pod úrovní 5% HDP. V roce 2015 je pravda, že máme za to, že je třeba podniknout další opatření, abychom se dostali k cíli 4,2 HDP, což je také obsaženo ve španělských rozpočtových plánech, ale je tu vlastně rozptyl a v našich výpočtech to vychází na 4,6%. Budeme o tom dále jednat, máme za to, že ta snaha je nedostatečná. Pokud jde o strukturální doporučení, Španělsko, jak vím, předpokládá snížení v fiskality práce. A to by mohlo mít dopad na cenu práce a zaměstnanost. Takže v tomto duchu budeme pokračovat v dialogu se Španělskem. A uvidíme, jak velký je ten rozptyl a následně podnikneme nezbytné kroky, abychom šli cestou vlastních doporučení. A ještě jednou tedy je to 2000, pro rok 2016. A v konstruktivním duchu jednáme se španělskou vládou. Já jsem necítil nějaké prutí mezi vládou Španělska a komisí. A přeju si, aby k tomu nedocházelo ani v budoucnosti, pokud jde o další otázku, kterou jste položil. Podle mých informací jde skutečně o kapitálový vklad, ale přesnější odpověď vám poskytnu, pokud bude třeba. Já mám ještě jednu minutu navíc. Vy jste mi neodpověděl, pokud jde o fiskální reformu španělské vlády. Ve stanovisku k rozpočtu je také drobný odkaz a chápu, že jste o tom informován. Španělská vláda vlastně provede fiskální reformu, která bude mít dopad 9 miliard na příjmy. Ano, já budu informovat o tom, v jakém duchu pracujeme. Komise to není proto, aby e, vedla ruku jednotlivých vlád. Máme společná pravidla, společné cíle a potom je na jednotlivých e, státech, aby definovali prostředky, jak jich dosáhnou. V tomto duchu pracujeme. Takže nebudu se vyjadřovat ke konkrétnímu opatření nebo ke konkrétní reformě. To je v kompetenci národních vlád. Děkuji za EFDD Markovali. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, eh, eh, to vaše, vaše metodika, metodika komise vzbuzuje eh, velikou kritiku, pokud jde o tedy eh, výpočet potenciálního HDP a mm, podle tedy pravidel eh, hospodářského governance a vlastně tímto vy se snažíte i ovlivňovat hospodářskou politiku vlád. A jaký potenciál toto znamená teď, abychom tedy mm, vypočítávali to s určitou jistotou? cestou, protože eh, komise odhaduje output gap a již, to, již tedy odhad output gap byl třikrát zrevidován pro Itálii mm, v letech 2008 až 2010 a i na jaře tedy komise odhadovala output gap Itálie v roce na léta 2014 minus 3,6% a Eh, minus 5,1, to bylo pro podle OECD a já se ptám, myslíte si, že ta metodika nahoru není zastaralá teď v době paktu stability a že tato metodika může vážným způsobem i jaksi zhoršit eh, obraz eh, bilance členských států? As I said, the, the methodology has to be a precise. Jak jsem řekl, ta metodika byla upřesněna, už máme několik dokumentů k tomu. A e, samozřejmě to musím ještě dopracovat. Ale pokud se týče Itálie, o které jste hovořil, my se myslíme, že e, italská HDP by nemuselo vyhovět paktu stability a růstu. My tedy víme, že byla přijatá dodatečná opatření na zachování deficitu do 3 a být nějak 2,6 v roce 2015, to tedy eh, odpovídá předpokladům. Eh, v kontextu, který známe, eh, a tím je pomalejší růst a velmi nízká inflace, tak to taky bereme v úvahu. Taky víme, že Itálie už je několik let v recesi a že samozřejmě to, to snížení eh, růstu eh, to bude mít svoje eh, výsledky, tedy důsledky. Ten růst bude v příštím roce o něco menší, 2,7% pouze. Eh, také tedy eh, je poněkud horší eh, výkon fiskální a ten, počet, ten požadavek mm, na snižování rozpočtu, tak my se nacházíme v přechodném období 2013 a 14 a v současné hospodářské situaci je to velmi, velmi náročné, tyto požadavky, čili mm, toto jsou to je situace, samozřejmě to zveřejníme v roce 2015 v březnu. Ano, určité potíže tam tedy eh, asi budou, ale to přístup komise bere v úvahu. Thank you. Uh, on the point that you raise of structure. Děkuji. Eh, k tomu uh, strukturálnímu eh, deficitu. Eh, včera nám eh, nový šéf SKP, kterého jsme potvrdili ve funkci, se vyjádřil v podstatě podobně ve stejném duchu jako vy a analyzoval velice pečlivě otázku výpočtu strukturálního deficitu. Čili je jsou tady určité rozdíly oproti USD, čili to už všechno jsme slyšeli. Eh, opravdu tady je vidět, že ten strukturální deficit eh, sehrává velkou roli. Paní Kapel, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Eh, členské země mohly v minulosti v radě zabránit uplatnění sankcí tím, že tam uzabírají různé eh, aliance. Nicméně teď už máme eh, situaci přísnější, to znamená automatiku, která se zabránit pouze kvalifikovanou většinou. A vy jste nyní eh, dokázal, že skutečně to chcete, chcete s tím pracovat. To znamená, že dáváte mm, tři měsíce eh, eh, státům, eh, které nemají čísla v pořádku nebo je nedodají. Otázka. Hovoříte o tom, že chcete přísněji vykládat platná pravidla. Co to má znamenat? Zejména pokud se týče sankcí při nedodržení paktu růstu a stability a za druhé role parlamentu v souvislosti s makroekonomickým dohledem. Eh, tady parlament podle mého názoru eh, nemá dostatečně silné slovo, protože komise předloží eh, vyhodnocení, členské země se musí obhájit, ale parlament Ehm, tady mnoho nezmůže. Čili ehm, moje otázka je, jakou roli pro Evropský parlament vidíte do budoucna? Díky za váš za vaši představu o tom, jak působí Evropská komise a je na nás, abychom ověřili, že pravidla paktu byla ověřena. Já jsem vysvětlil proč a děláme to velmi důsledně. A chci vás eh, ujistit, že tak postupujeme bez eh, schovývavosti a velmi důkladně. Vedeme dialog s jednotlivými zeměmi, zaprvé zjišťujeme, zda opatření a následné kroky byly podniknuty v roce 2014 a tam existují jasné závazky a my ověřujeme, zda ty závazky byly dodrženy. Pokud ne, tak je třeba provést další úpravy. A stejně se ujišťujeme, že strukturální snahy jsou dostatečné, aby dosáhly těch cílů, které existují pro jednotlivé země. A u Francie je to vyšší než požadové minimum 0,5%. A konečně vedeme diskusy, a to je zásadní, a na tom se asi shodnou všichni. Vedeme diskusy o strukturálních reformách a schopnosti těchto reform měnit příslušné cíle a to, aby ekonomiky byly reaktivnější, pružnější, konkurenceschopnější a aby nastal významnější růst. Protože to je klíčem. Pokud chceme mít udržitelné veřejné finance, tak musíme mít tedy vyšší růst. A to budeme eh, činit v následujících měsících. A podle výsledků, kterých dosáhneme v těchto třech ukazatelích, Effective Action, strukturální reformy tak podnikneme příslušná rozhodnutí. A žádoucí rozhodnutí by měla být, abychom dospěli ke kvalitním pokrokům a dohodám. Já říkám, jaká jsou možná rozhodnutí. Může to vést až k sankcím, ale v této věci jsou, všechna, jsou všechny možnosti na stole. A pokud jde o úlohu parlamentu, tak při postupu práce, kterou povedeme společně, pokud jde o ekonomické řízení a Tupek i Sixpack, vidím, že paní Beres je mobilizovaná, tak budeme se snažit o zlepšení toho, co si to zaslouží. Děkuji. Není stínový za EPP k, ekonomické, ke zprávě o ekonomickém řízení. Esther Delange. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo chtěla bych poděkovat také panu komisaři za eh, to, že odpověděl, i když s tím spožděním na otázku, eh, kterou se mm, tady kladu už eh, měsíce a měsíce. A teď si vypůjčím slova s farmy zvířat. Řekl bych, že některá zvířata jsou si chtějí být eh, rovnější než ostatní. O tom eh, se eh, většinou tady to se popíralo, ale teďka vy říkáte ano. Říkáte, že všechno bylo v pořádku u všech zemí, kromě Francie a Itálie. A vy teď říkáte, že potřebují více času. Čili tím potvrzujete, že máte jedna pravidla pro eh, větší eh, země a druhá pro menší. Eh, pak je tady ještě jednou otázka pana Ferbra. Co je tak obtížné v roce 2014? vysíláte smíšené signály. Na jedné straně tato komise není odlišná od té předchozí, ale teď říkáte, no jo, ale v roce 2014 s těmi že to bylo těžké, páč máme novou komisi. Jak to? Teď máme prostě pravidla, která platí stále. Čili jako komise taky má pořád stejnou eh, roli. Takže prosím, vy říkáte, že ta čísla by byla, kdyby se dnes psal rok 2013 nebo 2015, ale prostě 2014 je výjimka, všem proč? Proč, když máme jasná pravidla a role komise se nezměnila? Prostě opravdu vysíláte naprosto smíšené signály. Ale co jsem skutečně chtěla říct? Eh, tady ten různý přístup eh, k jednotlivým členským zemím, to je eh, věc, která nám velmi vadí a já myslím, tedy měla by vadit a vadí. Ano, eh, já hovořím eh, velice přímo, co se vám nemusí líbit, ale přece jenom děkuji vám konečně eh, za jasnou odpověď, i když nepokojivou, na dávno položenou otázku. A teď mým otázkám. Pokud se týče revize rámce pro ekonomické řízení, vy jste řekl, že buď to fungovalo dobře, anebo jsme neměli dost času to vyhodnotit a některá eh, pravidla nejsou ověřená v tom, co říkáte normální ekonomické poměry. No. Eh, dále eh, jste řekl, že existenční krize eura už je za námi. To znamená, nejsme náhodou zpátky v normální ekonomických časy. Nicméně my, nás, nás by zajímalo, jak ekonomické řízení právě exist, eh, funguje za normálních podmínek, nejenom eh, v krizi. Čili eh, skutečně já se velice těším, abych viděla, jakým způsobem to bude fungovat v běžných podměrech. A toto je, prosím, dejte pozor na čas. Ano, ale máte pět minut a jestli si eh, spotřebujete celý čas, tak nebude čas na odpověď. K, tomu, k eh, té revizi neměli bychom mít eh, důkladnou analýzu šesti balíčku a dvoj balíčku a skutečně zotřívat na ty, poněvadž toto je otázka, to je kotva důvěry, jak řekl Draghi. A dále eh, flexibilita by eh, neměla být eh, výmluvou pro to, abychom si počínali zase jako v krizi. Dále flexibilita. Do jaké míry jste využili flexibilitu již v případě Itálie a Francie? Tam nějaká flexibilita musela být, poněvadž se nedržíte přesně pravidel a bude třeba mít ještě víc Zbývá vám 20 vteřin. Vy jste tedy... Dobře. Normálně je to dvě minuty odpověď, tři minuty, dvě minuty otázka, tři minuty odpázka. Vy jste se rozhodla pro pětiminutovou řeč, takže asi na odpověď nebude čas. A nyní Pervanš Beres. Maybe you can cumulate the answer to No, no, monsieur le président, moi je voudrais... Ale ne, pane předsedo, já chci jasnou odpověď na vlastní přesnou otázku. Když přemostíme diskusi, kterou vedeme nyní a tu, kterou jsme měli, pokud jde o výroční průzkum růstu, je tu snaha se zabývat eh, průzkum růstu inteligentněji. A o tom jste hovořil, že nutně nejde o přeskum, ale o nástroj pro další řízení. Jak využít eh, ten dokument, který nám předložíte co nejdříve, jak doufáme, co se týče flexibility, abychom eh, změnili ty prvky ekonomického řízení, které jsou zárodečné i se všemi pravidly kterými disponujeme. Pokud jde o dnešní uplatnění těchto pravidel, paní Ferrera vás oslovila, pokud jde o ustanovení, která existují a která umožňují v případě nezvyklých okolností dát další lhutu členským státům, na rozdíl od toho, co naznačili předřečníci. Když jste vlastně uvedl právě oblast, kterou chcete proskoumat díky flexibilitě, tak jste hovořil o mimořádných okolnostech. Mně se zdá, že bychom měli jít dále, mimo jiné proto, abychom vyhodnotili úlohu tohoto, této informace o výročním růstu a také jak harmonogram může být efektivnější. Vy jste to řekl ve svém úvodu. A také se zabývat tím, jak už jsme naznačili včera eh, s dnešním uchazečem a dnes spíš předsedou SGAPu, tedy jak posílit potenciální růst. Když se dívám na dokument, který je dnes na stole, týkající se eh, sixpacku a tupeku, tak jste řekl, že prozatím jsme ho neověřili v normální ekonomické situaci, ale právě proto ta pravidla byla vytvořena, aby narovnala situaci, která je napjatá. A máme právě eh, stav, který, kdy ne, nemáme pravidla pro eh, řízení situace v, v atypické situaci. Vy jste naznačil, že toto hodnocení je účetní. Myslím, že to poměrně odpovídá tomuto balíčku. A je vlastně stanovisko komise takové, že počká na náměty z parlamentu a na dobrou vůli z rady? Děkuji. Do, dovolte, paní Beres, já se vrátím k obvinění paní Delange. Já jsem myslel, že je pět minut na otázku a odpověď, kdyby to takto bylo, tak bych neměl žádnou práci. Ne, nebudeme vymýšlet nová pravidla a nepostupujeme, tak jak jste naznačila v rámci Euroskupiny. Já neobviním předcházející komisi, odvedla svou práci. Když jsme přišli, pan Katajnen rozhodl správně, tedy nevrátit pro nesoulad s pravidly některé rozpočty a ty efektivní kroky nebyly dostatečně projednány s příslušnými vládami. A to znamená, že jsme neměli za několik týdnů informace pro rozhodnutí. A to vysvětluje, že máme lhutu navíc, několik měsíců. A my nechceme se vyhýbat eh, případným sankcím, ale je třeba vidět, na jakém základě budou sankce případně aplikovány. A tady hovoříme zcela objektivně. Tato komise rozhoduje správně, zcela kolegiálně, bez zbytku kolegiálně. Tady nejsou žádní supové a holubice. My pracujeme společně. Valdis Dombrovskis a já mimo jiné. Mimo to jste se zeptal na věci společné s Permož Beres. Pokud jde o flexibilitu, z definice věci nemůžu nic dělit, než to bude uvedeno a řek, hovořil jsem o ambicích, dosahu, ale měli bychom si být také vědomi mezí, které si stanovíme v rámci paktu stability a růstu a nebudeme vymýšlet jiný rámec, který by spochybňoval tento pakt. Pokud jde o mimořádné okolnosti, na to se ptala paní Ferreira, ano, dochází ke zdokonalení, které je třeba v metodách výpočtu, k zohlednění individuálních situací. A také zohlednění strukturálního deficitu. Dvě metody jsou ekvivalentní a neposkytují stejný výsledek. Některé koncepční a statistické kroky jsou třeba, s tím souhlasím, ale u toho ostatního, na základě kolektivního projednání s Valdisem Dobrovským jsem, jsme dospěli k závěru, že mimořádné okolnosti neplatí v eurozóně dnes. A k třetí otázce, paní Beres, tady budu velmi stručný, paní Delange to také zmínila. My jsme jednali s každou z vás, já jsem se sešel s oběma, o tom, že přístup komise byl dvoufázový. Nejdříve analyzujeme fakta, a to je ta zpráva, kterou dnes předkládáme, ale jsme připraveni ambiciozním krokům do budoucnosti, včetně významnější úlohy Evropského parlamentu. A jsem připraven s vámi spolupracovat s dalšími zpravodaji, s stínovými zpravodaji právě v tomto duchu. Začněme tím, co nám říká tento postup a potom se dívejme dále. Rozátí. Děkuji, Dajs Rozáty. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já bych začal tím, že krátce navážu na paní Gulár a, a paní Delangen. Myslím, že je důležité eh, zabránit dojmu, že by komise snad uplatňovala dvojí metr. Eh, vy jste zcela jasně hovořil o kritériích, která jste použil k tomu, aby se odložilo, odložil finální posudek pro tři země stačí členské země, aby vám nedodala všechny potřebné informace, stačí to na to, aby, aby česká země eh, dostala odklad, anebo jste použili další kritéria. Eh, my chceme, aby bylo jasno, aby nebyly absolutně žádné pochybnosti. A druhá otázka se týká důležité součásti systému ekonomického řízení a sice jde o e, stabilitu, koordinaci a vládnutí. Ve fiskální části smlouvy e, máme závazek pro členské země implementovat korekční mechanismus e, a zapracovat do vlastního právního rámce, tak aby byli schopni plnit fiskální pravidla zejména pokud se týče toho mechanismu pro nadměrný deficit. Mě by zajímalo, jak, tento, jak to fungování mechanismu hodnotíte. My ho máme eh, v platnosti už od loňského roku. Jak je účinný a eh, jak jsme daleko s implementací tohoto mechanismu ve všech členských zemích? Děkuji za způsob, jak jste sformoval otázku. Ano, chci, aby to bylo konkrétní a jasné eh, a vysvětlit důvody rozhodnutí a jeho smysl. Tady nejde o to, že bychom udělili lhůtu, ne. Tady jde o dobu navíc, kterou lze udělit eh, pro to, abychom proskoumali konkrétně tři parametry. Za prvé, zdali byla přijata opatření nebo ne tedy pro rok 2014, a za druhé, zdali ty reformy strukturální na rok 2015 budou dostačující, a za třetí, zdali ty reformy jsou schopny změnit ekonomiku, tedy parametry růstu konkrétní země, která byla předmětem eh, tohoto dialogu s námi. A to zcela, mm, jak si všechno navazuje, mm, tedy navazuje mm, práce pana Katajnena a pana Barosa. A v té době pan Juncker tedy byl eh, také voleným předsedou. A ještě bych chtěl tady eh, jednu věc zdůraznit, která je pro mě pro kolegu Dobrovského eh, těžká. Za prvé, my jsme se zaměřili na to, co je v naší kompetenci a zdali tedy tam náhodou není nějaká závažná nesrovnalost v tom rozpočtu. Pan Katenden řekl, že ne v tomto případě. Potom jsme i zkoumali, zdali po těch opatřeních následovaly nějaké činy a já vás mohu ujistit, že Valis Dobrovskis a já, my Eh, tedy hm, tady budeme ještě i příští rok určitě a budeme se vším zabývat vždycky hned na začátku předem. A to od září, protože potom lze vést lepší dialog a vyvodit z toho konkrétnější důsledky. Ale opakuji, ne žádný dvojí, žádný dvojí metr, ne, ne, žádné nějaké dvojí zacházení, ne. V březnu skutečně potom to musí být všechno řádně odůvodněno a máme celý arzenál opatření, nic není vyloučeno. Komise bude jednat. A já chci, aby tady z té diskuze to vyšlo jasně. Tady eh, my nechceme být schovývaví vůči některé země kvůli tomu, že to je třeba země velká a tak dále, ale my eh, chceme přijmout inteligentní přístup tak, abychom nakonec tu eh, dospěli k lepší situaci. Opakuji, sankce samo o sobě není samoučelná. Ne, sankce musí nastoupit, eh, až dojde k závažnému porušení povinnosti a když jde o důvěryhodnost paktu jako takového, ale o mm, eh, chci vás uklidnit, že vždycky je lepší dojít ke stejnému výsledku jinou cestou, tedy prostřednictvím dialogu, než prostřednictvím sankce. Eh, protože tam má vždycky negativní dopad. A k druhému bodu opakuji, co jsem řekl již, a to, to všechno bude i obsahem eh, našeho hodnocení, hodnocení hospodářského řízení. Eh, to jsou nedávné nové mechanismy, takže tady bych nechtěl anticipovat definitivní úsudek zatím, mm, protože to by bylo předčasné hodnocení. Děkuji. To Bulman. Pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo, pane komisaři, já bych eh, chtěl eh, se s vámi podělit o jeden postřeh a dále položit otázku. Ten postřeh. Eh, na jedné straně tady máme tady dvě problémové skupiny. Na jedné straně jsou to ideologové a sice to jsou lidé, kteří bez ohledu na ekonomickou realitu, bez ohledu na počasí, eh, chtějí vždy prosazovat ten týž princip. To znamená, za všech, za všech okolností je třeba škrtat eh, v rozpočtech. <clears throat> Takové eh, lidi máme eh, u nás i v jiných zemích, také ve vašem DG, kteří se do dneška neomluvili za to, co natropila trojka v Portugalsku a v jiných zemích, kde se škrtali produktivní investice. No a pak tady máme druhou skupinu a to jsou zápecníci. Eh, ti nechtějí jít dopředu, ti chtějí dělat pořád to samé a nikdy nechtějí nic nové. <clears throat> Máme tady 28 států a všechno může zůstat při starém, tak jak jsme to měli dřív doma. No a e, nová, nový evropský pravicový radikalismus eh, roste právě eh, z přítomnosti těchto dvou skupin. A to je třeba, eh, s tím je třeba něco dělat. A já se ptám, proč bychom třeba s pomocí vaš, vašeho oddělení v komisi nemohli se spolehnout na obyčejná čísla. Prostě byste mohli jednoduše a prostě předložit čísla. My máme e, určitá ekonomická očekávání, tak proč nespočítáte, e, jak to bude vypadat, jestliže e, členské země investují o něco více než do dnes, než činí dnes. Druhý scénář zvýší se investice, plus provedou se strukturální reformy, eh, které máme předepsány v roce 2020. A opět eh, mm, kumulativní efekt. A pak si spočítáme třetí variantu, zachování statu quo, žádný Junckerův plán, žádné zvyšování investic a tak dále. A z toho se dá spočítat předpokládaný stav dluhů v jednotlivých zemí a pak budeme vědět, o čem tady vlastně je řeč. A taky budeme, bude se jasné, jak se stavět k pravidlům, principům, ideologiím a jak s nimi zacházet, aby Evropa mohla růst. Eh, sice budeme pořád v deficitu, ale abychom mm, ten deficit zůstane, ale aby aspoň se něco dělo s tou zaměstnaností. je, je ne peux pas... Nemůžu tady vyjadřovat ideologické preference, občas také nějaké mám, ale v mé funkci jsem tu proto, abych prosazoval pravidla. Avšak eh, není vůbec zapovězeno eh, pro DG ECFIN a dalším orgánům provádět širší makroekonomické studie podle různých hypotéz. A tak eh, s velkým zájmem si budu pamatovat tento návrh. Děkuji. Další Alana Masu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Eh, dobře jsem slyšel vaše odpovědi na řadu otázek týkající se rizika odlišného zacházení s některými zeměmi. Chci vám sdělit osobní obavu. Před 11 lety systém, tému se říkal Maastrichtská kritéria, multilaterální dohled nadměrného deficitu. Pozorodně selhal, protože Německo a Francie se ocitly současně ve stavu přestoupení pravidel a v politicky jakoby náhodou na základě flexibility a výkladu tyto dvě země nebyly potrestány. A od té doby jsme posilovali jak disciplínu, tak sankce, vytvářeli jsme Eh, harmonogram, evropský semestr a tak dále, ale obávám se, že politické překážky, které jsme zaznamenali před 11 lety, přetrvávají. A obávám se, že čelíme jevu too big to fail, který by byl pro, pro státy too big to be blamed. Můžeme eh, trestat Irsko, dokonce i Španělsko a obracím se ke kolegovi Urtasunovi, ale od Itálie už je to moc, už to nejde. A také by to šlo nad rámec evropského mechanismu stability. Takže ty tři největší země eurozóny, Itálie, Francie a Německo, nebudou nikdy potrestány. A hrozí, že se ocitneme v situaci, kdy ve skutečnosti protože se bojíme, že probudíme zase trhy. Kdyby e, narostly úroky v Řecku na 8%, tak se s tím můžeme smířit. Ale kdyby najednou se probudily trhy vůči velkým státům, tak by celá eurozona byla v ohrožení. A tak hrozí, že se ocitneme v situaci šokující nerovnosti mezi těmi, kteří díky svému politickému významu mají takovou schopnost škodit, že je nepotrestáme a ostatními, kte- a to ohrozí důvěryhodnost systému dlouhodobě. Děkuji. Děkuji, pane Lamasure. Musím zopakovat, že o to nejde. A jsem přesvědčen, že současná situace není vůbec srovnatelná s lety 2003-2004, protože mechanismy paktu existují a komise je bude uplatňovat. Já jsem také řekl, jaké jsou přesné důvody, které vedly k tomu prodloužení. Co se stane po těch několika měsících? Konstruktivní dialog, který povede k reformám. To si přeji. Pokud tomu tak nebude, tak tehdy komise, a to zopakuji, se postaví člen ke své odpovědnosti. To není vůbec, eh, jakoby to bylo too big to fail. Ale dvě věci chci zúraznit. Je to malý rozpor s tím, co říkáte a tady vás vyzvu k uvaze. Pokud skutečně případné sankce by měly dramatický dopad na trhy nebo na ekonomickou konjunkturu v eurozóně, tak by to vyvolalo úvahy o vhodnosti některých mechanismů. Já nezdílím tu diagnózu, ale možná by tu byl rozpor mezi je třeba jít do toho, sankcionovat a potom se divit nad případnými dopady. Je tu určitý paradox. Od začátku toto slyšení hovoříme o několika zemích, zejména o jedné, kterou taky dobře znáte, pane Lamasure. Ale ve skutečnosti jsme přísnější vůči Francii, Francie a Belgii, Itálie a Belgii, než vůči ostatním. Sedu, sedmi zemím hrozí rozpor s pravidly. A sedm zemí má v březnu předložit eh, nová čísla. A hovořili, hovoříme o Francii, Itálii, Belgii, ale ta schůzka se bude týkat eh, pravdivého hodnocení, nikoli schovývavosti. Je to otázka důvěrohodnosti celé komise. A je to otázka důležitosti pro veškeré komisaře. Valdis a já, my jsme si toho dobře vědomi. A mohu vám říci, že nebudeme váhat s eh, dalšími kroky ve vzduchu odpovědnosti. Děkuji, Alfred Sand. Děkuji, Alfred Sand. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, na jedné straně eh, říkáte, že je třeba odvrátit pokles investic posledních let a podporovat veřejné i soukromé investice. Eh, zatím ovšem také se snažíte pomocí dvoj a šestí balíčku omezit, eh, omezit jednoduše a prostě deficity. Ovšem, e, to je v situaci, kdy e, jde u veřejných rozpočtů o peníze, nikoli o e, ty postupnou akumulaci, tedy přímo ne o postupnou akumulaci. Čili jak to vlastně chcete dělat? A druhá otázka. Pokud se týče doporučení pro země, zde máte pokyny eh, komise pro národní státy. No a eh, když se snažíte posuzovat eh, odhady, tak spoleháte se samozřejmě na minulá data. A jak se to reflektuje? Reflektuje se eurozóna jako celek a nebo jednotlivé země. Eh, jakou roli hraje dlouhodobí nebo dlouhodobost dluhu a jaké jsou, je vztah mezi pravidla eh, versus eh, zájmy členské země a jak zohledňuje komise celek, tedy eurozónu jako celek a její zájmy. Já musím říci, že nevidím rozpor mezi implementací pravidel a investičními plány. Jak tady bylo již řečeno, my jsme se vám s panem Dobrovským Marian Tyson pokusili odprezentovat eh, roční přeskum tří komponent. Za prvé to byla fiskální kompenzace, za druhé eh, to byly strukturální reformy. No a mm, ta novinkou je investiční plán a já myslím, že se to všechno navzájem doplňuje. A já ještě jednou opakuji, že eh, prohlubování eh, deficitu a dluhu to prostě nepomůže ekonomice. A my tedy chceme ty investiční plány postavit tak, že se budou opírat o fond, který bude poskytovat garance z evropského rozpočtu, že se bude tedy implementovat eh, kapitál IP plus a Půjde tady o peníze, které eh, se nebudou započítávat do veřejného dluhu zemí. Či to je takový globální pohled na věc, já myslím, že je lepší, poněvadž je také koherentnější, a protože ošetřuje všechny aspekty eh, řešení, o které se musíme pokusit, abychom vybředli z krize v této kombinaci eh, nízké inflace a vysoké nezaměstnanosti. A k té druhé otázce bych ještě opakoval, zopakoval, že eh, máme tady stanovisko k, stanovisko k návrhům rozpočtu a mm, také ke stavu financí a tam víme, že eh, v obou stranách, na obou stranách je třeba eh, provést, eh, tedy vyvinout větší úsilí a samozřejmě musí tady být také koordinace. No a uvidíme, eh, jak lze využít fiskální kapacitu k posílení investic. Děkuji. Ještě. Gunmar Hökmark, poslední. Thank you very much and thanks, Commissioner. Um... Děkuji, pane komisaři. Kolem deficitu se točí mnoho debat. Já vím, že tady je určitý nepoměr, protože my hovoříme tady o doktrinářích versus pragmaticích, ale e, zapomínáme na realitu. My, e, když jsme rozvolnili pak stability a umožnili jsme e, deficity Eh, Francii a Německu, tak eh, toto potom vedlo k problémům. Šlo eh, k dlouhodobému zvyšování deficitu, no a pak došly peníze a muselo se škrtat. Nebyly to konsolidované rozpočty, které vedly ke škrtům, ale deficitní hospodáření. To vedlo ke stagnaci ekonomiky a k nezaměstnanosti. A teď, teď eh, vidíme, že extremismus se nejvíc narůstá v zemích, kde také narůstají deficity. A mě by zajímalo, jak vy vnímáte deficity. Tady eh, mnozí eh, říkají, ponechme si nebo zůstaňme u deficitního hospodaření, poněvadž to bude stimulovat ekonomiku. Všem, kdyby tomu tak skutečně bylo, eh, pak by tedy ty nejzadlunější země musely logicky eh, maximálně a nejvíce růst a mít nejlepší čísla v oblasti zaměstnanosti. Stabil, pak stability je kontrolní nástroj, ale hodně tady zaznívá, že to je prostě cosi, co podkopává investice, růst, zaměstnanost a tak dále. Čili jak vy vnímáte deficity? Domníváte se, že odkládání, snižování deficitu může zeměm pomocí k růstu? Eh, který už jim dlouho chybí? Nebo je pro vás eh, deficit eh, problémem z ekonomického hlediska? No a další otázka. Pokud za dlouhodobě deficitní hospodaření se nebudou uplatňovat sankce, tak jak jsme to viděli, Myslíte si, že nepoužívání sankcí eh, může poškodit důvěryhodnost paktu stability? Protože důvěryhodnost eh, paktu stability nám pomáhá. Je to zásadní šance eh, získat peníze na investice, takže deficit a důvěryhodnost. Děkuji, pane Okmarko já mohu, a je to pro mě příležitost, abych zopakoval to, co jsem řekl už mnohokrát. Za prvé, komise nemůže pracovat s doktrínou, komise uplatňuje pravidla a činí tak pragmaticky. Ovšem, aby bylo jasno, já jsem pro snižování rozpočtu Věřím, že deficity a zadlužování nejsou řešením. Podle mě jsou to rizika pro ekonomiku. Čím větší deficit, tím slabší ekonomika a tím víc zdrojů se ztrácí na splátkách dluhu. Já vím, že některé země snížili deficity, ale ne dost. E, to znamená, že e, potřebujeme je vést tomu, aby posílili ty výsledky. My neodkládáme. My jenom si dáváme další tři měsíce na přesný přeskum situace ve třech zemích a opět e, to provedeme se vším přísnosti. A ještě poslední slovo k postihům. Já osobně jsem přesvědčen, že tedy co je cílem Evropské unie? Více reform, e, abychom redukovali deficity a zvýšili konkurenceschopnost. Kdybychom dostali tento výsledek bez sankcí, fajn, ale pokud sankce jsou nutné, předně pokud, protože přesvědčování nikam nevede, reformy se neuskutečňují, tak v tom případě se musíme ujmout svých odpovědností. A takto já spolu s Valdisem Dobromskisem budu eh, postupovat. A jak vidíte dosávadní výsledky dialogu? Pokud bychom dospěli k výsledkům, eh, pak bychom měli více času eh, na tom pracovat. A pokud eh, by byly, vypadlo rozhodnutí pro sankce, pak bychom je přijali. Ale my jsme rozhodli tímto způsobem, pač jsme si nebyli zcela jistí a myslíme si, že je to tak správně. Děkuji komisaři Moskovičimu, všem kolegům. Myslím, že to bylo velmi zajímavý dialog, živý dialog a já z toho mám dojem, že komise eh, má poněkud náskok v úsilí o nalezení společné řeči implementace strategie nové komise. A já myslím, že bychom měli konfrontovat mezi sebou na základě tohoto dialogu opravdu hloubkově. A jsou zde faktory, na které musíme pamatovat. Například nejsme v právní situaci v roku 2003 a to je díky tomuto parlamentu. Pan Lange si to bude pamatovat, poněvadž my jsme zavedli eh, ve zprávě článek 5 v mé zprávě, Eh, kde se berou v úvahu určité výjimky a strukturální reformy a faktem je, že naši předchůdci nespecifikovali, eh, jakým postupem se eh, dopočítat rozpočtových dopadů strukturálních reform a toto je úkol pro nás a pro novou komisi. Toto je rozpracovaná práce, a kde jsme začali eh, na tom pracovat v předchozím výboru eh, s Kolmanovou reformou. A to v roce 2003 neexistovalo. Měli jsme úplně jiný právní základ. A další důležitý bod je, že bychom si měli pamatovat na to, že sedm zemí eh, je ohroženo non-compliancí. A tady potenciálně hrozí další kroky, takže tyto země si mohou stěžovat, že se k ním přistupuje jinak než těm ostatním čtyřem, kteří jsou také v té rizikové zóně, ale nebylo zahájeno, nebyla zahájena pozorovací fáze. Takže my bychom to měli sami reflektovat na základě poznámek komise a na základě nové makroekonomické strategie, která zde byla ilustrována dnes dopoledne třemi komisaři. Děkuji panu eh, komisaři Moskovicimu a eh, děkuji kolegům. A teď se dostáváme k poslednímu bodu na programu. A tady eh, si musím postěžovat, protože parlament zjevně nám eh, na poslední hodinu nezajistil tlumočení. Hmm, protože to tak prostě je. Takže teď eh, budeme pokračovat dál. That as you know we consider a very important moment for our activity because we consider delegated act uh,